dovedností pro Evropu. Krátká otázka na kolegyni. Máte otázku k jednacímu eh, řádu? Ano. Já jsem se chtěla eh, zeptat, eh, zda by bylo možné pozdravit skupinu návštěvníků, kteří dorazili na dnešní zasedání a kteří se chtějí pokusit probudit Evropu z letargie. Ano, skutečně to není na programu dne, ale ano, můžeme. Dobře, takže teď se dostáváme k rozhodnutí ohledně nových dovedností. Máme tady paní komisařku Marian Tyson. Máte slovo na zahájení tohoto bodu. Paní předsedkyně, vážení poslanci, jsem velice ráda, že tady dnes ve Štrasburku s vámi mohu být a představit vám novou agendu dovedností, která bude formálně schválena v pátek a následně představena veřejnosti, ale jsem ráda, že již dnes se s vámi mohu podělit o hlavní prvky tohoto programu. Agenda dovedností je jedna z nejdůležitějších iniciativ v pracovním programu Evropské komise pro letošní rok. Přímo bude přispívat k tvorbě pracovních míst, růstu a spravedlnosti. Chci tímto poděkovat Evropskému parlamentu za aktivní příspěvek k rozpravě o dovednostech. V loni jste k tomu zprá- schválili zprávu o pracovním trhu. Byla to zpráva paní Dlabajové. V letošním roce jste schválili usnesení Eh, o zaměstnanosti mladých, byla to zpráva pana Plury a také zprávu o mobilitě při odborném vzdělávání a přípravě, což byla zpráva pana Maragala. A tím zmiňuji jenom eh, některé z vašich příspěvků a kromě toho jste zorganizovali také ve výboru pro zaměstnanost v Dubnu velice užitečné slyšení, jehož jsem měla možnost se společně s Tiborem Navračičem zúčastnit. Vážení poslanci, dovednosti jsou cestou k prosperitě. Ty správné dovednosti nabízejí lidem přístup k pracovním místům, které nabízejí příslušnou kvalitu. A v rychle se měnící globální ekonomice znamenají dovednosti také evropskou konkurenceschopnost a inovativnost. Za této situace tedy Evropa volá po eh, akci. Více než 75 milionů eh, Evropanů eh, mají potíže se základní gramotností nebo s digitální gra- gramotností. Řada lidí nedosáhla vyššího než základního vzdělání. Řada lidí v pracovních místech eh, nevyužívá dostatečně svých eh, talentů. Na vysokých školách absolvuje 60 žen, přesto jejich zaměstnanost je nižší než u mužů. 40 evropských zaměstnavatelů má na druhé straně potíže najít pracovníky se správnými dovednostmi. A příliš málo lidí má eh, skutečně podnikavého a podnikatelského ducha dostatečně na to, aby mohli začít sami podnikat. Digitální transformace také mění způsob, jakým žijeme, pracujeme, podnikáme a mění tedy také schopnosti a dovednosti, které jsou potřeba. Evropě teď chybí vysoce kvalifikované dovednosti. Vy jste o tom před okamžikem diskutovali s panem komisařem Avramopulosem a navzdory dobrým výsledkům v oblasti zaměstnanosti odborné vzdělávání a příprava je nadále považována za eh, eh, kvalitativně sekundární eh, možnost. Je potřeba, aby systémy školství a vzdělávání byly schopny řešit současné problémy, s nimi se potýkáme. Dámy a pánové, vážení kolegové, agenda nových dovedností pro Evropu Eh, těží ze tří prioritních oblastí. Jednak eh, jde o to zlepšit úroveň dovedností a soustředit se na dovednosti, které jsou relevantní pro pracovní trh. Dále musíme zajistit lepší mm, pochopitelnost dovedností a jejich srovnatelnost v ekonomických sektorech, zlepšit prognózy a eh, pochopení toho, jaké dovednosti potřebujeme nyní a v budoucnu. Je potřeba zintenzivnit práci a neměli bychom nikoho nechat stranou. A proto navrhujeme také takzvanou základní záruku dovedností, aby členské státy mohly i méně kvalifikovaným lidem nabízet možnosti mm, získat dovednosti nové, které jim pomohnou zůstat na pracovním trhu a získat si nové zaměstnání. Revize Evropského rámce kvalifikací tuto situaci usnadní, protože bude snažší srovnávat dovednosti a kvalifikace a také to usnadní eh, mobilitu na pracovním trhu i při studiích. Také předkládáme podrobný návrh pro spolupráci v oblasti dovedností v určitých eh, ekonomických sektorech, abychom ehm, podpořili spolupráci při identifikaci eh, potřebných dovedností a hledání praktických řešení. Vážení poslanci, Uprchlíci a migranti přicházejí do Evropy s různými dovednostmi a ty mohou také přispět našemu hospodářství. Abychom usnadnili jejich integraci do pracovního trhu, tak navrhujeme nástroj pro profilování dovedností u migrantů z třetích zemí, abychom tak mohli lépe jejich dovednosti a kvalifikace eh, zdokumentovat. to, co je společné pro tuto agendu, je to, že chceme stimulovat eh, partnerství také s podniky, tedy mezi vzděláváním a podnikatelskou sférou. Myslíme si, že taková partnerství budou sehrávat také zásadní roli při podpoře eh, podnikání a podnikavosti a následovat budou v příštích dvou letech také další opatření. Ke konci roku navrhneme přeskum rámce Europass, abychom podpořili lepší zdokumentovávání eh, kvalifikací a dovedností. Tady počítáme s vaší podporou a doufáme, že až na to přijde vhodný okamžik, eh, rychle návrh schválíte. Také spustíme eh, koalici pro digitální dovednosti, abychom zajistili, že lidé na všech úrovních jsou vybaveni dostatečně digitálními dovednostmi. Pro rok 2017 připravujeme přeskum rámce klíčových kompetencí, což je návrh, který podporuje modernizaci odborného vzdělávání a přípravy a také připravujeme iniciativu eh, ohledně absolventů. Chceme především zjišťovat, jak si vedou po vstupu na, prato, na pracovní trh. Evropské fondy jsou tady eh, na to, aby pomohly s implementací těchto návrhů v období 2014 až 2020 máme k dispozici více než 27 miliard eh, z Evropského sociálního fondu. Evropská prosperita závisí na nejcennějším aktivu, které máme, a to jsou naši lidé. Eh, v rychle se měnící globální ekonomice jsou to právě dovednosti lidí, které jsou hybnou silou růstu a konkurenceschopnosti. Tato nová agenda tedy stanoví to, jakým způsobem Evropa může přidat hodnotu ke krokům členských států a jak zmobilizovat zúčastněné strany. Já věřím, že společně se nám podaří plně využít evropského potenciálu. Děkuji. Děkuji srdečně, paní komisařko. A nyní budou hovořit eh, řečníci za politické skupiny. První je David Kasa. Dvě minuty, prosím. Vážená paní předsedkyně, Děkuji, paní předsedkyně. Já skutečně vítám eh, tuto agendu pro nové dovednosti, která nám umožní překlenout e, ta prázdná místa a zaručit, že dospělí lidé, kteří dovednosti nemají, e, se mohou e, vyučit základním znalostem a dovednostem čtení, psaní a počítání. Nejde jenom o akademické znalosti, jde také o odborné znalosti. Paní komisařka velmi dobře vysvětlila, že e, dovednosti by měly být uznány jako kvalifikace, podobně jako a na stejné úrovni jako kvalifikace akademická. A proto eh, je důležité, pokud toto chceme eh, opravdu prosadit, abychom do procesu zařadili i další zúčastněné strany, eh, podnikatele, vzdělávací instituce a další, abychom mohli ty programy opravdu upravit tak, aby odpovídaly potřebám trhu. Členské státy by měly být také Eh, podporovány v tom, aby svým učitelům, svým pedagogům eh, umožnili se v tomto eh, procesu plně rozvinout. Tato agenda je něco, co vítám, protože to představuje užitečný a flexibilní nástroj, který může být opravdu úspěšný na trhu práce. E, trh práce se mimochodem velice rychle mění a proto je velice důležité, aby tady existovala soudržnost ohledně politik a výsledků ve všech členských státech. E, abychom byli úspěšní, tak potřebujeme mít opravdu širokou škálu základních znalostí a dovedností, číst, psát, počítat, digitální gramotnost, znalost alespoň jednoho cizího jazyka, to všechno tam patří a doufejme, že zítra dojde i na podnikatelské dovednosti. A nyní za socialisté a demokraty bude hovořit Jutta Steinruck. Dvě minuty. Ano, vzdělávání je naše budoucnost a musí to být skutečně nahoře naší agendy. A vzhledem k tomu, že docházelo zkracování škrtům, tak jsme svým způsobem eh, trpěli nedostatkem investic v této oblasti a musíme tedy oživit tyto investice do škol a připravit se na digitální budoucnost. My jsme konstatovali, že z hlediska digitální gramotnosti nejsme na výši z hlediska světového porovnání, proto potřebujeme strategii, úspěšnou vzdělávací strategii, která podle mého se skládá ze tří věcí. Bezplatný přístup, inkluz, včetně zprostředkování digitálních dovedností. To potřebují všichni mladí lidé. Musí být schopni také přijímat relevantní rozhodnutí a musí být také sebevědomí. A to musí být součástí také učňovské přípravy. Mladí lidé musí získat přístup k novým technologiím, musí je využívat, nejenom konzumovat. Za druhé, musíme přepracovat celoživotní vzdělávání. Eh, zde musíme vytvořit eh, profil nových dovedností, také z hlediska potřeb zaměstnavatelů. Musíme se přizpůsobit tomuto světu práce a tomu musí odpovídat plány a strategie. A třetí bod je institucionalizace celoživotní přípravy a vzdělávání a technického vývoje. Musíme držet krok s technologií a také je nutné, aby byla zajištěna konkurenceschopnost Evropské unie. K tomu potřebujeme odpovídající strategii, která dokáže vyřešit problém nedostatku kvalifikovaných pracovníků. Musíme například zajistit minimální zajištění bezplatného vzdělávání i v rámci podniků, Eh, v případě, že je zde nedostatek z hlediska tohoto, mm, této kvalifikace. Nyní bude hovořit Zdislav Krasnoděpský za EKR Minutu. Děkuji, paní předsedající. Paní komisařko, já souhlasím eh, jak s vámi, tak s kolegy v tom smyslu, že znalosti a dovednosti jsou nesmírně důležité. A eh, my vnímáme tu iniciativu Evropské komise. Chci ale říct, že se nemůžeme pouze soustředit na problém deficitu kvalifikací, Rovněž bychom měli myslet na to, jak zvýšit poptávku po kvalifikacích. A e, víme, že tady je určitá asymetrie mezi kvalifikacemi a požadavky trhu a chci, aby Evropská komise toto překlenula. Vím, že se o to snaží, ale e, na základě zprávy, z Centra pro odbornou přípravu z roku 2015, tak 25 osob má příliš vysoké kvalifikace pro to, co dělá a 27 eh, eh, má eh, prostě navíc dojem, že jsou ve své práce, práci plně využívání. Komise by se měla zaměřit i na tento aspekt. Děkuji.

Vysoká nezaměstnanost v Evropě je využívána často jako výmluva, proč neplníme cíle Evropy 2020. 25 eh, evropského obyvatelstva eh, je v podstatě bez práce již delší dobu. Dlouhodobé vzdělávání je další eh, výmluva. Evropská komise se snaží aby eh, odborné vzdělávání a příprava sloužily ne občanům, ale spíše, aby byly ve službách eh, průmyslu, firem, biznesu, což jenom posiluje sociální diskriminaci je potřeba se přizpůsobit potřebám digitální ekonomiky, ale Evropa to nesmí využívat, jak dělá doposavat, jako výmluvu pro eh, flexikuritu, pro její posilování a prosazování neoliberálního eh, přístupu a omezování sociálních práv. Další řečník za zelené, Jean Lambert. Děkuji. Já bych ocenila, kdybychom zde měli před sebou všechny dokumenty, které by nám umožnily hloubkovou diskuzi. Ale myslím, že je jasné, kde nám eh, chybí eh, dovednosti, kde máme nedostatky. Hovořili jsme například eh, před okamžikem o návrhu o modré kartě. Víme, že nejde jenom o digitální sektor, kde jsou nedostatky, jsou to také technické obory, kde nám chybí lidé s kvalifikací. Takže doufám, že nový návrh bude usilovat o rozvoj technických eh, dovedností, eh, zejména eh, s genderovým ohledem. V některé z dřívějších zpráv jsme se zabývali posunem v našem hospodářství směrem k udržitelné nízkouhlíkové ekonomice. Máme již nyní k dispozici celou řadu doporučení eh, a já doufám, že se nyní těch doporučení eh, chopíme a že se odrazí v programu komise, protože jinak budeme eh, zde neustále své dřívější zprávy opakovat, aniž bychom se posunuli ku předu. Děkuji. A poslední řečník za politickou skupinu je paní Laura a bude hovořit za EFDD jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně, vážená paní komisařko. Komise nám roku 2011 už navrhla strategii pro nové dovednosti eh, v otázkách zaměstnanosti. Nic se ovšem nestalo a došlo k novým reformám eh, pracovního práva ve Francii, v Itálii a my jsme nyní svědky výsledků těchto eh, takzvaných reform. Vy jste požadovali mobilitu pracovníků. Jediná mobilní eh, záležitost nyní na trhu práce jsou mozky, které opouštějí jich Evropy, aby se přestěhovaly na sever. Dnes stále se nám nedaří mít směrnici z hlediska vysílání pracovníků. Tato směrnice byla revidována, stále se neuplatňuje a už se hovoří o nové revizi této směrnice. Bohužel nedošlo k skutečnému politickému rozhodnutí, které by umožnilo ochránit pracovníky a které by umožnilo řešit naléhavou situaci v Evropě. Děkuji a nyní Minutu a půl eh, paní Sander. Děkuji, paní předsedkyně. Vážená paní komisařko, já bych chtěla přivítat iniciativu Evropské komise ohledně dovedností. Dovednosti jsou v současnosti klíčovým prvkem pro to, abychom mohli zareagovat na hluboké změny, které zaznamenává Evropa a které se projevují polarizací zaměstnání. Na jedné straně máme velmi kvalifikovaná a kreativní zaměstnání a na druhé straně málo kvalifikované zaměstnání zaměstnání. Jde nyní o to, abychom všem Evropanům umožnili mít dostatečnou úroveň dovedností, která eh, by byla provázena know-how, ale také, aby to odpovídalo potřebám jednotlivých podniků. A v tomto smyslu myslím, že musíme udělat vše, abychom podpořili eh, vzdělávání a učňovské vzdělávání, to musí být rozvíjeno a také revalorizováno bez ohledu na stupeň dosaženého vzdělání a základního vzdělání a také v souvislosti s vzděláváním. Musíme zarealizovat eh, prospekci, musíme se zabývat budoucími dovednostmi, musíme mít platformu z hlediska budoucích dovedností. To by mohl být první krok ale je nutné toto individuálním způsobem doprovázet z hlediska žadatelů o zaměstnání, zvláště těch, kteří jsou nejzranitelnější a nemají nezbytně schopnosti, aby dokázali ovládat digitální platformu. Vážená paní komisařko, vítám váš závazek, ale zvláště bych chtěla zdůraznit nezbytnost, aby členské státy se zavazovaly v tomto ohledu. Děkuji. Mnohokrát děkuji, paní Sander. Paní Sander, Akceptujete modrou kartu ze strany eh, pana Sany? Pane Sany, 30 vteřin. Děkuji, paní předsedkyně. Vážená. Chtěl bych se zaměřit na strategii 2020. Víte, že v další dobu tato agenda byla rozpracována v souvislosti s touto strategií z hlediska dovedností. V Maďarsku však eh, Orbanova vláda zavedla opatření, která vlastně jsou proti cílům této agendy. Souhlasíte s tímto? Máte 30 vteřin na odpověď. Drahý kolego, já se domnívám, že bychom měli připomínat našim členským státům, že je nutné pracovat na dovednostech a zvláště na otázkách eh, přípravy, odborné přípravy. V mé zemi eh, vláda oznámila, že eh, profesionální průprava je prioritou a zároveň přijala opatření, která v podstatě odrazovala podniky a řemeslníky kteří právě potřebují učně a podporují učňovské vzdělávání. Tady nám zbývá ještě práce na úrovni členských států a zvláště v mé zemi ve Francii. Děkuji. A na ní bude hovořit Silvia Costa. Dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Já jsem skutečně velice ráda, že paní komisařka Tyson mezi nás dnes přišla, aby nám předložila tuto novou strategii pro e, znalosti a dovednosti v Evropě. Jde o lidský kapitál a jeho posílení a já si uvědomuji, že to, co, oč jsem žádala, bylo také zohledněno na zasedání výboru e, pro kulturu. Jsme e, také žádali, aby tady opravdu zazněl větší důraz v oblasti učňovského školství. Jsou tady trochu rozdíly mezi tím, co je zapotřebí a tím, co existuje. A do toho, co je zapotřebí, patří také digitální gramotnost a občanská výchova. Je třeba vytvářet partnerství mezi jednotlivými vzdělávacími institucemi a výzkumnými centry, aby se propojily jak výzkum, tak informace, tak svět práce. Hovoříme o, kvalifi- eh, o kvalitě ehm, vzdělávání, je třeba, aby věci byly srovnatelné a měřitelné. Je zajímavé, že jste hovořila o určité záruce eh, dovedností, která by umožnila eh, validovat osobní znalosti a dovednosti. Hovořila jste také o určitým určitých eh, krocích, které by měly eh, prosazovat uznávání i těch neoficiálních znalostí a dovedností. Je dobré, že se také chceme soustředit na eh, občany třetích států a je nutné, aby tady vznikly vzdělávací koridory pro mladé z těchto zemí. Co si myslíte o případné finanční pomoci členským státům pro posílení národních vzdělávacích systémů a posílení zlepšení možnosti mobility e, studentů. E, závěrem bych chtěla říct, že je rovněž důležité se ještě více soustředit na nové nástroje pro vzdělávání e, školitelů. Děkuji za pozornost. Děkuji. A nyní bude hovořit Lynn Boylan. Jednu minutu. Děkuji, paní komisař, Ko, jako, myslím si, že asi všichni souhlasíme s tím, že vždy zapotřebí vzdělávat se dál eh, a dávat do souvislosti vzdělání a nové potřeby, ale agenda nových eh, dovedností nemůže jít jenom cestou zajišťování osobních eh, soukromých zájmů a příliš velká volnost a flexibilita nemůže být tolerována. Jde o to, aby vše na vzdělávací, všechny vzdělávací režimy byly byly opravdu kvalitní a aby nevedly pouze k e, vykořišťování. Nemůže tady e, mít hlavní slovo e, soukromý sektor, to by nebylo dobré pro nikoho. Je třeba vzdělávat v holistickém způsobu. Vzdělávání musí být celoživotní proces, musí vést ke kritickému myšlení. To není pro dobro pouze ekonomiky, ale společnosti jako celku. Děkuji. A nyní eh, tedy Ranke, jedna minutu. Vážení kolegové, dovednosti, to je nové kouzelné slovo evropských politiků, zaklínadlo, které se líbí všem. Dovednosti, zvláště pak nové dovednosti. Už vidíme ten slogan na eh, plakátech, kde se na nás usmívají Eh, mladé tváře, je tam napsáno nové dovednosti, ale co to znamená, jak to zní mladým nezaměstnaným, co to pro ně bude znamenat? Přinese jim to skutečně nějaké nové příležitosti, anebo to je jenom strategie, jak je vlastně obvinit z toho, že si nenašli práci? Bohužel, máte sice tři bakalářské tituly a jednoho magistra, ale stále jste si nenašli práci. Pokud chceme, aby tato strategie opravdu byla úspěšná, tak je potřeba, aby podporovala stávající systémy vzdělávání, aby brala v potaz přání a potřeby studentů a aby ji doprovázel investiční program, který skutečně ty pracovní místa může vytvořit. Nové dovednosti budou eh, muset přejít z fáze eh, magického zaklínadla do podoby eh, reálné pro naše občany, protože jinak neodvedeme dobrou práci. Moment, es gibt nämlich... Chvíli strpení, je tady žádost o modrou kartu. Pan Šulce, přijímáte? Tři, 30 vteřin, pan Šulce. Paní Ráňke, já jsem jako inženýr vyvodil pouze eh, jeden eh, závěr. Mně se nedařilo najít eh, místo po mém studiu a často mají lidé velké vzdělání a nedaří se jim to. A je to prakticky v každé evropské eh, zemi. Eh, jak se na to díváte? Měli bychom se vzdát těchto kompetencí a nedělat nic? Jak se na to dívají zelení? Co se týče Španělska, tady jsou takové osudy. Ano, jsou tady mladí lidé, mají tři diplomy a nemají žádnou práci. Čím to je? Je to proto, že my potřebujeme přímo investice, ne novou agendu. Potřebujeme investice, které by umožňovaly správně vzdělávat tyto lidi. To je ten hlavní bod. Dobře, potřebujeme tyto dovednosti, ale potřebujeme hlavně aktivity na úrovni EU, aby mladí lidé měli opět perspektivy v Evropské unii. Děkuji. A na ní paní Jane Collins, minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Proč bychom tady dnes měli hovořit o nové eh, agendě dovedností pro Evropu, když eh, prezident Turecka, kandidátské země, říká, že ženy, které nemají děti, eh, jsou jenom poloviční lidské bytosti. Ženy se musí vybírat svou vlastní cestou v životě, zda budou mít děti, pracovní místo nebo obé. Turecko je zevně zemí, jejíž vedení nerespektuje ženy a pouze se zajímá o jejich reprodukční eh, schopnost, možná ještě se počítá úklid po manželovi. Eh, možná, že eh, lidé, kteří smýšlejí jako prezident Erdogan, by se měli zamyslet nad obrovským příspěvkem od žen v minulosti, ať už jde o Marie Curie, Jane Austen, o ženy, které působili v politice, které eh, i dnes slouží v armádních eh, složkách. Možná, eh, že se označují za feministky, ale poukazují na šovinistické snahy v politice. Já doufám, že si britské ženy uvědomí tuto situaci. Řečnice byla přerušena. Paní předsedkyně doplňuje, musím vás připomenout, že můžete hovořit o jakémkoliv tématu, ale myslím si, že toto rozhodně nebylo téma, které máme nyní na programu

Děkuji, paní předsedající. My doufáme, že návrhy eh, strategie pro zvýšení dovedností, která se e, zakládá na záruce a na revizi předchozích dokumentů, budou na výši těch požadavků, to znamená zlepšení situace na evropském trhu práce a zlepšení situace těch nejzranitelnějších kategorií. Je tady otázka digitální gramotnosti a odborné přípravy. Je to také e, hodnocení e, schopností a znalostí přistěhovalců. Pokud ta e, opatření, o kterých dnes hovoříme, e, budou e, doplněna investicemi, tak pak se všechny tyto kroky mohou realizovat úspěšně. Děkuji. A nyní bude hovořit Kostadinka Kuneva. Jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. za, e, úmysl je zajistit, aby 75 e, pracovní síly bylo zaměstnáno e, do roku 2020. To je součástí balíčku Evropa 2020, ale politiky z minulých časů těžko vyřeší problémy budoucnosti. Jde o to najít ta pracovní místa. My ten problém nevyřešíme tím, že slepě Eh, podřídíme vzdělávací proces potřebám trhu eh, a tím, že budeme prostě vytvářet eh, vzdělání na základě potřeb jednotlivých entit na trhu, takzvanou komodifikací. Samozřejmě, že vzdělávací proces, odborná příprava, ty by měly zajistit přece mnohem víc. Ty by měly přispět k vytváření e, osobností v pravém slova smyslu a zdá se, že agenda pro nové dovednosti by měla skutečně investovat do lidí a poskytovat jim znalosti e, a dovednosti a nejenom vyplňovat přání podnikatelů. Děkuji. Izabela Adinolfi, jednu minutu. Děkuji. Je tady utkvělá představa, že nové dovednosti zlepší e, situaci jednoho každého. E, to tady už existuje dlouho. E, postup komise je chybný, protože pracující se stávají čím dál tím větší hračkou v rukou podnikatelů a biznesu obecně. To je prekarizace, která se čím dál tím zvětšuje a má dopad na kulturní a sociální Eh, a eh, život eh, evropských občanů. Mladí se stávají hračkou v rukou trhu, nevytvářejí si kritické myšlení, tady se jenom slepě a zoufale snažíme vytvářet potřeby, vytvářet pracovníky pro potřeby trhu. Přitom nezaměstnanost mladých na jihu Evropy zůstává na nepřípustné úrovni. Je třeba to všechno od základu změnit, opustit tento program program tedy k ničemu není a do e, centra e, pozornosti je třeba umístit potřeby občanů. Nyní bude hovořit Tom van de Kendelere, minutu 30. Paní, děkuji. Drazí kolegové, já vám nebudu připomínat armádu nezaměstnaných v Evropě. Ve Flandrách jsou čísla ještě akceptovatelná v porovnání s jižními zeměmi, ale máme problém. Ve městech se koncentrují nezaměstnaní, mladí jsou eh, nekvalifikovaní. Jsou to lidé, kteří mají eh, migrační pozadí, a jsou to lidé, kteří jsou pod průměrem v Evropě. Proto je zde tato strategie, která přichází v ten správný okamžik pro řešení těchto problémů. Samozřejmě, že lidé představují více než diplomy, které mají. Lidé mohou mít i jiné talenty a kvalifikaci. Takže je nutné se zaměřit eh, na tyto lidi, ale také na potenciální zaměstnavatele. Musíme se podívat na to, co všecko mají za sebou tyto lidé, eh, z čeho se bude skládat jejich kariéra, která bude dosti dlouhá. Eh, může to být kariéra, která bude trvat 35 let. Musíme tedy směřovat od diplomu k novým dovednostem. To poskytne nové perspektivy mladým lidem kteří se nesmějí propadat tou sítí. Evropský pas musí být také zlepšen jako nástroj. Musíme zlepšit opatření eh, pro eh, pro kandidáty jednotlivých eh, zaměstnání. Evropané musí být lépe připraveni na tyto dlouhé kariéry v lidských podmínkách. A nyní bude hovořit Marita Luskok. Jednu minutu, prosím. Děkuji, Paní předsedkyně, paní komisařko, já bych chtěla nejprve poděkovat Evropské komisi za eh, tuto novou agendu dovodností. Je to součástí eh, naší dlouhodobé práce, kdy se snažíme, aby dovednosti byly srovnatelnější mezi členskými státy. To je velice důležité a je to také důležitý doplněk eh, k tomu, abychom dosáhli toho, že všichni potřební mladí lidé mají možnost čerpat eh, takzvanou záruku mladých, eh, pokud ji potřebují. Nicméně znepokojuje mě náhled na podnikání, který se prolíná vaším sdělením. Je na podnikatelích eh, aby reagovali na měnící se společnost, na nižší jistotu, větší složitost. Všichni chápeme, že podnikání je velice důležité, ale pokud bychom tím měli řešit veškeré problémy, které jste popsala, tak myslím, že bychom zacházeli až příliš daleko. Myslím si, že rizikem je to, že podnikání může být eufemismus pro eh, podnikání na vlastní účet. Děkuji. A další řečník, pan Nikolaos Huntis, jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Paní komisařko, nová agenda dovedností pro Evropu, kterou jste prezentovala, je neoliberální přístup k záležitosti a já si myslím, že to povede k další deregulaci pracovního trhu. Myslím si, že to povede k tomu, že svět korporací a firm bude více zasahovat do školství a vzdělávání. Jsme svědky toho, že lidé ze zemí odcházejí, například z Řecka odcházejí do jiných zemí EU a myslím, že nemáte opravdový zájem o jednotlivce, spíše se zajímáte o průmysl, o firmy, podniky. Velké množství nezaměstnaných v Řecku nebude vůbec těžit z vaší nové agendy. Nepřinese jim to nic v současném eh, neoliberálním světě. Děkuji. Pan Šulce, jednu minutu 30 vteřin. Vážený pane předsedo, vážená paní komisařko, Agenda, která byla představena pro nové dovednosti, je z mé strany velmi odsouhlasená, protože trh práce potřebuje nové dovednosti. Prosperita se opírá o dovednosti a znalosti. Musíme mít stejné chápání kvalifikace v Evropě. Taková Evropa bude otevřená a budeme mít eh, trh práce, který půjde napříč a bude velmi důležité. Potřebujeme větší propustnost z hlediska akademického a jiného vzdělávání. Já mám zkušenost eh, ze středního podniku a vím, že duální vzdělávání eh, je velmi důležité a leží mi na srdci. Vím, že komise to chce posílit a to je velmi důležité. Z mého hlediska je také důležité si vyměňovat osvědčené postupy, eh, kterých se účastní všichni partneři, ale varuji také, Nikdo nemůže zajistit úspěšné vzdělávání a lepší vzdělávání ne automaticky povede k lepšímu zaměstnání. Eh, základní vzdělávání musí zajistit stát a eh, je nutné, abychom zde vytvořili také dostatečný prostor pro druhou šanci těch, kteří nedokončili vzdělání. Také je nutné, aby tady bylo propojeno základní vzdělání se středním vzděláním. Já jsem velmi zvědavý na text, který předložíte v pátek. Máte můj plnou podporu. Děkuji. Pan Gutierrez Prieto, jednu minutu. Děkuji, paní komisařko. Podporujeme vaše cíle jsme ovšem trochu skeptičtí, pokud jde o nástroje, jsme proti financování. Souhlasíme s tím cílem, protože je jasné, že něco se v EU musí udělat, když vidíme, jak roste nezaměstnanost mladých, například 40 zaměstnavatelů říkají, že nenacházejí dostatečně kvalifikované pracovníky. Takže podporujeme tento cíl, když vidíme, že 50 nezaměstnaných je dnes dlouhodobě nezaměstnaných a jsou málo kvalifikovaní, ale ze všech těchto důvodů jsme přesto skeptičtí, pokud jde o předkládané nástroje, protože eh, toto není eh, Eh, eh, řešení, program z Evropské unie, který eh, předkládáme členským státům. My potřebujeme skutečný akční program, ne pouze lepší koordinaci. A nesouhlasím také s financováním, protože my potřebujeme dnes lepší vzdělání, abychom překlenuli propast, která se zde tvoří mezi generacemi, zejména v digitální oblasti. Proto potřebujeme lépe využít Evropského sociálního fondu, potřebujeme další granty, abychom se vypořádali se škrty mzdy na pracovních trzích v členských státech. Potřebujeme tedy navýšit Evropský sociální fond. 25 z Evropského sociálního fondu musí jít na vzdělávání, protože bez financování není žádný program možný. Nyní paní Klin na 1,5 minuty. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko, děkuji za dnešní prohlášení. Těším se na podrobnosti, jakmile bude strategie eh, před, prezentována. Vy jste říkala, že 20% mladých lidí je v Evropě nezaměstnaných, 40% zaměstnanců navatelů marně hledá pracovníky s potřebnými eh, schopnostmi a lidem eh, potřebné schopnosti chybí. Ale tak to bylo i v 90. letech. Také jsme se stěžovali na to, že chybí relevantní schopnosti. Ten eh, problém je tedy mm, opakující se, ale samozřejmě, že ho musíme řešit i dnes. Musíme se podívat eh, směrem ke školství, vzdělání, zapojit samozřejmě také zaměstnavatele, podniky do eh, našeho systému vzdělávání protože není možné, aby se pouze stěžovali, že nenacházejí pracovníky s potřebnými schopnostmi. Musíme je zapojit do vzdělávání, zejména odborného vzdělávání, aby mohli eh, realizovat eh, své zájmy při hledání potřebných eh, pracovníků. Takže toto já bych chtěla zdůraznit, včetně 27 miliard, které jsou k dispozici na podporu nových dovedností v rámci Evropského sociálního fondu, tak já doufám, že se eh, těchto prostředků ženské státy chopí a vypracují školící programy pro ty, kteří to potřebují. Pokud jde o kvalitu a měření výstupů ze vzdělávání, to je velice důležité. 70 milionů obyvatel v EU nemají základní dovednosti gramotnosti, což je samozřejmě velký problém pro členské státy. Musíme ho brát velice vážně. Je třeba v tom dosáhnout pokroku eh, vzhledem tomu, že žijeme v globální nové ekonomice. Na řadě je paní Blinkevičete na jednu minutu. Děkuji vám, pane Eh, předsedo, vážená paní eh, komisařko, děkujeme za tuto prezentaci nové strategie. Je nutné, aby tyto dovednosti byly obnovovány, protože se objevují nová odvětví a nové pracovní metody, kterým je nutné se přizpůsobit. Nehledě na velkou nezaměstnanost, Eh, musíme konstatovat, že zaměstnavatelé obtížně hledají kvalifikované pracovníky, kteří by mohli vykonávat eh, tyto, eh, tato zaměstnání. Proto musíme investovat do škol a zvláště je nutné, abychom motivovali také zaměstnavatele, kteří by dávali možnost dělávat se přímo na pracovišti. Je nutné tady zajistit tuto spolupráci právě proto, abychom mohli cíleně vzdělávat pracovníky, eh, kteří jsou zapotřebí na trhu práce. Já chci také poukázat na problém eh, odchodu dobře kvalifikovaných pracovníků, kteří opouštějí Evropskou unii. Dále bychom se měli zabývat také podmínkami pro eh, pracovníky s postižením a také pro matky, které by měly obnovovat své dovednosti po mateřské dovolené. Paní Švýca, prosím. Já jsem velice ráda, že se tady objevil tento program pro nové dovednosti a chtěla bych poblahopřát paní komisařce. Tento program je nezbytný pro evropské zaměstnavatele. Je nutné, aby došlo k přizpůsobení se trhu práce a je nyní dobré využívat tyto nástroje, které jste představila a které umožňují přizpůsobit se trhu práce. A lidé si musí uvědomit, že svět se stále mění. Musíme se zabývat mladými lidmi, ale musíme se soustředit také na otázku eh, celoživotního vzdělávání a proto vítám tyto inovace. Musíme zajistit konkurenceschopnost v Evropě a proto je velká škoda, pokud mladí vykonávají povolání, která neodpovídají jejich eh, talentu. Eh, také vítám skutečnost, že 75 mm, obyvatelstva by mělo získat práci nebo mělo by být zaměstnáno v rámci strategie 2020. Měli bychom také zajistit inkluzivní zaměstnávání a výrazně podporovat celoživotní vzdělávání. To je velmi důležité. Dále musíme také podporovat digitální eh, znalosti a musíme vytvářet dobré podmínky pro vytváření nových pracovních příležitostí. Je velmi důležité, abychom kladli důraz na odbornou přípravu a vzdělávání, protože to je důležitý klíč pro zaměstnanost mladých lidí. Jsem ráda, že i později budeme hovořit o tomto programu a musíme zajistit větší zaměstnanost v Evropské unii. Děkuji. A nyní eh, paní Šujca. Minuto. Děkuji, paní, pane předsedající. Já bych se chtěla připojit eh, k těm, kteří blahopřejí paní komisařce. Když hovoříme o dovednostech, tak si musíme položit eh, otázku, eh, jaké je přirozené místo v sociálním prostředí a životě pro vzdělání. Kvalita vzdělávání musí být měřena ne jen Eh, připraveností na nějaké zkoušky či testy, ale na to, jak dotyčný obstojí v životě. Pak jsou tady další dovednosti, které jsou eh, nutné. Jsou to dovednosti horizontální, ale také sociální a mentální dovednosti. A pane předsedo, my musíme samozřejmě zajistit, aby podnikatele a další zúčastněné strany se do těch vzdělávacích procesů e, rovněž zapojili. A musíme také vyžadovat e, záruku, že budou vytvořeny pracovní příležitosti pro tyto mladé lidi. A za čtvrté musíme změnit metody a osnovy. A také vzít v úvahu neformální cestu ke vzdělání. Rovněž je zapotřebí, abychom využívali stávajících nástrojů, kterými Unie disponuje, například program Erasmus+, eh, abychom ještě zintenzivnili získávání nových dovedností. A u těch dovedností, eh, které byly získány jak v členských státech, tak mimo ně. Děkuji. Rádi bychom, kdybyste také dodržovali řečnickou dobu pan Gorišan na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo, vážená paní komisařko. V za nějakých 20-30 let většina pracovních příležitostí bude odpovídat kvalifikacím, které dnes ještě neexistují, tak jako je tomu, když se podíváme do minulosti v souvislosti se stávajícími pracovními příležitostmi. A lidé budou muset eh, reagovat úplně jinak a své podnikatelské dovednosti eh, budou muset realizovat eh, úplně novým způsobem. Musíme mladé vybavit těmi dovednostmi, které budou potřebovat, aby dosáhly na pracovní příležitosti budoucnosti. Hovoříme o online světě, o digitální gramotnosti. Tady jde o to, aby občané Evropy cítili, že něco co pro ně děláme. Co můžeme konkrétně učinit? Za prvé musíme začlenit organizace mladých eh, víc do vypracovávání politik, které eh, se mladých eh, týkají Eh, pak jde o to získávat digitální gramotnost eh, hned z kraje. Vzdělávací systémy na národní úrovni tomu musí být přizpůsobeny. Členské státy musí zajistit, aby jejich vzdělávací systémy reagovaly na potřeby trhu a nestrácely eh, tyto země v globální konkurenci. A musíme také zajistit, aby rozpočet Evropské unie byl i pro kategorii mladých dostatečný, tak, aby se tady ten přesun z eh, tradičního vzdělávání do moderního vzdělávání podařilo realizovat. Děkuji, pane předsedající. Já vítám uznání v návrhu komise potřeby přejmout eh, globální a celoživotní přístup ke vzdělávání a získávání dovedností. V nejistém světě potřebujeme připravit generaci mladých, eh, kteří by byli motivováni a kteří by mohli eh, být kreativní, mohli vytvářet podnikatelské záměry a hlavně rozhodně e, odvážně řešit výzvy, které se před nimi objeví a být e, také zodpovědnými občany. Žijeme v rychle se měnícím světě a naši mladí tomu z toho světu budou vystaveni způsobem, který si ještě nedovedeme ani představit. Ten svět bude digitálně propojenější a proto e, je digitální gramotnost velikou nutností. Ovšem nejde o to jenom se naučit o nástrojích a technologiích. Jde o to, aby mladí byli schopni kritického myšlení a digitální zvědavosti, které jsou nutné proto, aby tito lidé nebyli pouze uživateli technologií, ale občané v propojené společnosti. Páteří této agendy eh, nových dovedností je vzdělávání eh, pro, eh, občanský, pro občanství a pro občanství evropské. Prego, minutu 30, e Na minutu a půl, paní Paunová. Pane Paní komisařko, nutné dovednosti potřebné pro úspěch eh, jsou eh, dovednosti potřebné pro digitální rozšiřující se unii. V Evropě 40 obyvatelstva má vysokoškolské vzdělání a přesto pouze E, každý čtvrtý e, zaměstnavatel najde snadno pracovníky s příslušnými dovednostmi. Abychom vyřešili tento problém, myslím, že potřebujeme jednotný přístup a přesvědčivé politické vedení v Evropě. Musíme podporovat e, řešení komplikovaných problémů elektronické dovednosti, správné řízení dovedností. 90 budoucích pracovních míst budou vyžadovat eh, IT znalosti, ale přitom pouze třetina Evropanů používá internet. A to již nehovořím o tom, že se nejsme plně vědomi toho, jaké druhy, eh, nám budou, jaké druhy pracovních míst nám budoucnost přinese. Abychom zajistili přidanou hodnotu, musíme musíme také více uznávat praktické dovednosti prostřednictvím stávajících programů a uznávat také dovednosti získané online. Musíme dovednosti podporovat, ale zajistit také jejich uplatnitelnost a přenositelnost. Máme jednotný trh pro zboží a služby a nyní je na čase vytvořit také skutečně jednotný trh pro lidský kapitál. Děkuji. A nyní nastává postup ke HDI, takže máme možnost dát eh, prostor pouze čtyřem žádostím eh, o, o slovo. Z, velice se omlouvám, ale je to skutečně tak, protože máme obrovské spoždění, takže paní Monteu de Geral jako první. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Tady jsou dva pilíře, o které se nová agenda pro dovednosti opírá. Jednak musí reagovat na vysokou nezaměstnanost v Evropě. A jak tady řekla řada kolegů, tak jsou to především mladí lidé v regionu, kteří trpí nezaměstnaností a zároveň musí také stimulovat ekonomiku v evropských zemích, kde panují veliké eh, rozdíly, kde často chybí určité profesní dovednosti v konkrétních odvětvích. Já teď mám na mysli například oblast cestovního ruchu, který zaměstnává tisíce lidí v Evropské unii, produkuje značný díl HDP. Je potřeba vytvořit nástroje, napříč Evropskou unii, abychom zajistili nové dovednosti, zejména digitální dovednosti. Cestovní ruch je velice důležitý sektor, kde potřebujeme podpořit mobilitu pracovníků a zlepšit spolupráci mezi malými a středními podniky v Evropě. Potřebujeme vytvořit evropskou platformu, kde bychom mohli propojovat žádosti eh, o pracovní místa s těmi, kteří pracovní místa eh, nabízejí. Děkuji. A nyní Pan Aguilar, děkuji. Parlament žádal komunitární strategii pro nové dovednosti. Já vítám tedy tuto dnešní novou agendu, ale Evropa nesmí vytvářet nové bariéry, nové vyčleňování v digitální společnosti. Pokud chceme využít nových příležitostí, tak musíme urgentně podpořit novou Eh, vzdělávací agendu, která nám pomůže překlenout současnou eh, propast mezi těmi dovednostmi, které jsou skutečně v digitální ekonomice žádány. Proto potřebujeme také iniciativy na podporu digitálních eh, dovedností mezi všemi obyvateli Evropské unie. A na to musíme vyčlenit více finančních zdrojů abychom zajistili to, že pracovníci, zejména ti méně kvalifikovaní, mají k dispozici adekvátní dovednosti v rychle se měnícím prostředí. Děkuji. Paní Tomašič, jednu minutu. Děkuji. Eh, pane předsedo, jak jsem již uvedla dnes dopoledne, víte, že eh, Dříve se investovalo přibližně 30 HDP, nyní se to mění a celý trend se mění, to znamená Evropská unie se musí přizpůsobovat. Domnívám se, že jediná možnost je investovat do nových eh, znalostí a musíme přiblížit eh, dovednosti požadavkům trhu práce. Pokud chceme zůstat konkurenceschopní, musí Evropa zůstat otevřená, eh, musíme změnit existující podmínky na trhu práce. Musíme se podívat na regulační vstupy, které by eh, se neměly dělat příliš často. Dlouhodobě tyto regulační intervence mohou mít negativní dopad. Děkuji. A další řečník. Pan Neuterič, prosím. Thank you. Děkuji vám. Stálo by se, že Evropská unie Eh, chce kontrolovat každou jednotlivou část života evropských občanů. Jednotné vzdělávání a eh, dovednosti. Znamená to, že ve všech členských států, státech bude stejná forma, stejná úroveň vzdělávání. Chcete také rozhodovat, eh, co se budou lidé učit a jak to budou vyučívat. To všech, využívat. To všechno stojí miliardy eur. Vzdělávání a odborná příprava fungují eh, lépe, když je do toho eh, méně zapojen stát, když eh, jsou v tom méně zapojeni politici a spíš pedagogové. Evropská unie chce kontrolovat všechno, každou jednotlivou součást života. Ovšem to je negativní a destruktivní a to na všech úrovních. Děkuji. Děkuji a teď jménem komise paní Tyson. Prosím, paní komisařko. Děkuji, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, eh, budu velmi stručná ve svém závěrečném slově. Čas rychle běží, jak nám pan předsedající připomněl a já už jsem poměrně obšírně hovořila o tomto tématu v úvodu. Řekla bych asi tolik. Jsem velice ráda, že se, souhla, eh, že, že se shodneme na významu tohoto tématu. Zlepšení znalostí a dovedností musí jít ruku v ruce s makroekonomickou politikou, se stimulací vytváření pracovních míst. Je to všechno propojené. Strategické investice představují jednu z klíčových činností Unie, které nám pomáhají přicházet s lepšími a kvalitnějšími dalšími pracovními příležitostmi, kromě ekonomického růstu. A řeknu ještě něco, že zaměstnatelnost není nějaké ne, eh, dobré slovo, eh, eh, něco záporného. Ti mladí musí aktivně přistupovat k povinnostem, které je čekají v životě a lidé samozřejmě oprávněně očekávají, že jejich vzdělávání a odborná příprava jim také umožní získat dobrou práci. Dobré znalosti a dovednosti, dobrý základ pro celoživotní vzdělávání je tudíž v zájmu jak ekonomy, tak jednotlivých jednotlivých eh, osob. Naše agenda pro dovednosti je pro všechny, pro mladé i staré, pro lidi v eh, vzdělávání, v zaměstnání, pro aktivní lidi, pro lidi v práci. Úspěch této agendy bude záviset na zapojení a e, odhodlání e, všech e, jednotlivých subjektů. Členské státy, podniky, odbory, vzdělávací instituce, pedagogové a řada dalších. Všichni se musí podílet. Evropský parlament má klíčovou roli při zvýšení politického profilu a e, musí také podporovat implementaci celé agendy. Vážené poslankyně a poslanci, já vám chci poděkovat za vaši podporu, za inspiraci a těším se na spolupráci s vámi, jak už jsem ovšem řekla i ve svém úvodním slovu. Ty eh, dokumenty příslušné budou k dispozici co nejdříve, to znamená i hned poté, co budou formálně schváleny v pátek. Děkuji paní komisařce a končím rozpravu k tomuto bodu. due strade o di sospendere per aspettare che arrivi Rušíme, abychom se dočkali eh, příchodu pana eh, ministra, který. Eh, a nebo můžeme pokračovat bez ministra, možná, že bychom tak měli učinit. Ale vlastně počkáme na tu minutku,